Nejprve bych požádala autory, aby vystoupili. Nejprve to bude pan Šopád. Prosím, máte slovo. A opravdu budu velice striktně muset dodržovat čas. Ano, víme, že Ali Muhammad al-Nimra byl odsouzen k tomu, že dojde ke jeho stětí a, odsouzení teda k trestu smrti. Víme, že mu bylo pouze 17 let v roce 2012, kdy údajně se do dopustil všech těchto kriminálních zločinů. Bylo to vlastně jenom tím, že se zúčastnil různých protestů. V podstatě tento chlapec byl mučen, nikdy musel se přiznat pod donucením k různým, eh, k tomuto byl to vlastně vynucené přiznání. My skutečně chceme a dosáhli jsme opravdu konsenzu při přípravě tohoto usnesení. Rád bych poděkoval všem kolegům z ostatních politických skupin na přípravě tohoto textu, který podle mě je opravdu velice vyrovnaným a skutečně nechceme odsuzovat celou zemi. My chceme opravdu, aby tato země rozumně přistupovala v této oblasti, aby neaplikovala praktiky, které jsou neakceptovatelné v současné době. Víme, že Saudská Arábie je nesmírně bohatá bohatou zemi, samozřejmě, že je to země, se kterou obchodujeme a tak dále. Ovšem toto by nemělo omlouvat tyto šílené činy, ke kterým tam dochází. Děkujeme, říká paní předsedající Pantanok. Jedna minuta. No, ta tragická ironie, že v době, kdy Saudská Arábie má vést výbor pro Rady pro lidská práva OSN, doma odsuzuje teenagery k smrti useknutím hlavy za takzvaný zločin protestování. Dnešní debata se soustředí na případ Ali Muhammada Al-Nimra, ale včera se objevily zprávy o dalším teenagerovi Daud Al-Mahunovi, kterého potkal podobný osud. Al-Nimr je stále ve vězení už od doby, kdy byl zatčen v roce 2012, kdy mu bylo teprve 17 let a od té doby je pod hrozbou vykonání trestu smrti. Zdá se, že tady nejde pouze o údajný trestný čin, ale také o širší sektářskou válku v Saudské Arábii. Al-Nimr pochází z šíitské oblasti a jeho e, strýc je významným šíitským duchovním. E, není náhodou, že Daud al-Mahun je také šíita. Tyto dva případy jsou zejména šokující, ale jsou to jenom dva případy z širokého seznamu příkladů zneuž- porušování lidských práv v Saudské Arábii. E, just justice v Saudské Arábii je přímo vzorem pro jakýkoliv autoritářský stát. Já vyzývám krále Saudské Arábie, aby udělil milost Al-Nimrovi i Al-Maunovi. Děkuji, nyní dávám slovo paní Rýs. Máte jednu minutu. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, Ali al nimrem Toto je na této fotografii tento chlapec, 17-letý, vlastně dítě, mladý student, který miluje kolo, studování a tak dále, který opravdu, vidíte, eh, miluje různé sporty, vidíte, jak je oblečený na této fotce. Ano, vidíme, že opravdu tisíce dětí, tisíce mladých lidí eh, získalo křídla v období arabského jara. Ovšem, bohužel, v této zemi nedošlo k arabskému jaru, ale byl začen byl um, skutečně byl mučen. Je to Ali, který před, dva, před čtyřmi lety v podstatě přestal být mladým člověkem, bylo mu ukradeno jeho dětství, je to mladý člověk, který byl e, odsouzen k smrti, možná bude e, zavražděn dneska, zítra. Ano, je to opravdu obrovské porušování lidských práv Celské Arábie. Já myslím, že naše usnesení to jasně hovoří. Vážená paní předsedající, já to budu velice stručně. Víme, že v Ženevě budou zastupovat e, OSN, nyní budou vést tuto komisi. A já skutečně chci, aby aby místní, aby král Al-Saud eh, udělil milost tomuto mladému chlapci. Nyní má slovo pan Korál na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Saudská Arábie a lidská práva. Opětovně hovoříme o tomto tématu. A je to něco, co opětově ukazuje, jak nekoherentní my jako Evropská unie jsme. Saudská Arábie je pro nás partnerem zemí, se kterou máme dobré vztahy, zemí, kterou nechceme odsuzovat, ale je zároveň zemí, ve které dochází skutečně k velice závažnému porušování lidských práv a proto musíme být přísní, postupovat striktně, ale eh, co vlastně ve skutečnosti namísto toho děláme? Tady někdo byl odsouzen k trestu smrti stětím hlavy a následným ukřižováním. A k čemu dojde? Co se děje? E, jejich velvyslanec se stává členem nezávislé expertní komise pro lidská práva v rámci OSN, velvyslanec Saudské Arábie, nechápu. My tedy říkáme, že e, nemám rádi porušování lidských práv a zároveň podporujeme Saudskou Arábii. Jaký přístup tedy zvolíme k této zemi? Já si myslím, že musíme Saudskou Arábii také odsoudit, neboť jinak zde vůbec nemůžeme hovořit o lidských právech. Pan Howitt. Alial Namir eh, byl zatčen a mučen za to, že se účastnil arabského jara. Nesmíme dopustit, aby zemřel. Eh, jeho statečnost eh, je taková, že čelí i eh, hrozbě této strašlivé smrti a saudské úřady ho nechávají žít bez práva na mírumilovný protest. Saudská Arábie vede expertní panel Rady pro lidská práva OSN, nicméně porušuje své zákonné povinnosti ohledně práv dítěte stanovené úmluvou OSN Eh, existuje důvodné podezření, že eh, Ali se setkal s tímto osudem pouze proto, že je šíta. Eh, minulý rok jsem v parlamentu hovořil o dohodě o protiterorismu mezi Evropskou unii a Saudskou Arábií a parlament odhlasoval, že musí tato dohoda podléhat plnění lidských práv. Dnes se ukazuje, že tento chlapec byl odsouzen k smrti jako terorista na základě důkazů, které jsou zadržovány a byl mučen a podepsal doznání a to všechno v tajnosti. Eh, je na zvracení, že má vlastní země, je ochotná poskytovat služby právě té saudské vězeňské službě, eh, která má na starost vykonávání trestu smrti. Eh, my, evropští partneři, máme určité vztahy se Saudskou Arábií, ale musíme se ptát, zda zacházení s Ali al-Nimrem je konzistentní s tím vztahem, který máme. Jestliže to pro nás něco znamená, pak nám musí záležet na životě Ali al-Namira. Ali je dítě, nechme ho

od roku two thousand and fourteen narostl v saúdské arábii počet trestů smrti a to nesmí evropskou ani mezinárodní komunitou být přehlíženo. Saudská Arábie v podstatě hraje opravdu destabilizační roli, nejen například v Jemenu, ale i pokud jde o podporu teroristických organizací, mm, ženská práva, boj proti šítské menšině, všichni jsou diskriminováni, všichni mm, skutečně dochází k obrovským eh, excesům. Vidíme tohoto mm, mladého chlapce, který byl začen, který byl mučen, který skutečně je obětí tohoto, to šíleného barbarského procesu. To, co udělal jenom proto, že mm, byl, byl eh, se zúčastnil demonstrace za lidská práva. Je to opravdu šílené, šílená záležitost, pro, jenom proto, že je ší, proto musí zemřít. Skutečně bychom měli reagovat. Nesmíme umožňovat Saudské Arábii, aby se prezentovala na půdě OSN, Spojené státy, eh, i Francie, bohužel, ale eh, zatím nic neudělali. Ale nesmí, nesmí být, nesmí eh, být toto oběti, nesmí zemřít. My skutečně nesmíme zavírat oči. Evropská unie musí reagovat eh, ve světle těchto dvou případů mladých lidí. Děkuji. Děkujeme. Nyní má slovo pan Durán. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Ano, vidíme, že tento mladý chlapec, 20-letý chlapec má zemřít to barbarským činem. Je to cynika, je to cynismus, je to zavírání očí, opravdu cynismus této diktatury, která podepisuje mezinárodní dohody, pokud je o lidská práva, práva dětí a taková lhostejnost, lhostejnost těch, kteří dávají peníze v podstatě těmto zemím, v podstatě jenom proto, že potřebují ropu nebo prodávat zbraně. My prostě nesmíme dovolit Evropě, aby se stala pouze nějakým trhem, aby pošlapávala naše hodnoty. Nesmíme dovolit, aby došlo k porušování a ničení těchto našich práv touto diktaturou, krvavou diktaturou. Evropský parlament, celá Evropská unie musí jasně říci Saudské Arábii, že děti se neučí, že je nesmíme odsuzovat k smrti. Ano, my žádáme milost tohoto mladého člověka, ale zároveň musíme žádat žádat, aby Saudská Arábie vyšetřila toto mučení ve vězeních a musíme zajistit, aby lidská práva a veškeré svobody byly uplatňovány v této zemi. Děkujeme, říká paní předsedající

Odsouzení mladého ševidy Ali Mohameda an Nimra ke smrti s tětím, po kterém bude následovat ukřižování, je další středověký krutý trest proti aktivistům lidskoprávním v Saudské Arábii a proto Eh, oni jsou pronásledováni pouze proto, že využili svobody projevu a jsou to procesy, které neodpovídají mezinárodním standardům spravedlivého procesu. Vysoká představitelka Federica Moderíny a členské státy by měly veřejně vyjádřit, že eh, jsou naprosto proti, proti tomuto sektářskému odsuzování, které je naprosto v rozporu s lidskou důstojnosti a měli by vytvářet nátlak eh, na Saudskou Arábii na všech úrovních, aby skoncovali s tímto barbarstvím. Toto připomíná eh, vlastně to byčování Raifa Badawiho, takovéto příklady. A Evropská unie co učinila? Vrátila se k business as usual, postupuje stejně a má velice dobré vztahy se Saudskou Arábii v obchodu, bezpečnosti a vojenské spolupráci. A proč? Protože Saudská Arábie dodává ropu a kupuje si od členských zemí zbraně. Takže my tady máme jisté spolukomplictví. Paní předsedkyně přerušuje. Já nyní musím, musím dělit, udělit slovo dalším kolegovi, pan Desmaker. 17 Děkuji, 17-letý mladý muž byl zadržen, mučen a odsouzen k stětí. Takovéto praktiky skutečně neslušují s zemí, která nyní má předsednický post v rámci Rady OSN pro lidská práva a mohla bych to rozvést dál. V 60. 70. letech eh, Saudská Arábie investovala mnoho ropných dolarů proto, aby vyhladila prolistický islám ze země. A nyní například v, v Indonésii a dalších zemích eh, jsou umíněný sufiové označování za barbary, za kacíře. Takže Saudská Arabie rozšiřuje takovýto monopolistické pojetí islámu i do dalších zemí. Co se lidskoprávní situace v Saudské Arábie, ta nebyla nikdy dobrá. Ale já mám pocit, že ti zpřátelení ehm, šéfové plát jsou ochotní zavírat oči, protože právě nakupují robu z tohoto země a tím vlastně oni spolu odsoudili tohoto mladého muse na smrt.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 Paní předsedající, pane komisaři, eh, už tady bylo řečeno, že Saudská Arábie je důležitou zemí na Středním východě a já se domnívám, že s ní sdílíme cíle, kterým je mírový proces a že máme zájem společně pracovat na některých tématech. Právě tak bylo řečeno, že eh, bilance lidských práv v Saudské Arábii je tragická. A myslím si, že právě teď se zabýváme dalším jaksi zářezem v tomto eh, rejstříku. Já si velice vážím toho, co řekl prezident Oland. Ten učinil velice silné prohlášení jménem země, která má tradičně silné vazby k Saudské Arábii. Učinil velice silné prohlášení směrem k Saudské Arábii. Mně ale chybí nějaké prohlášení a jasnou, jasná pozice paní Mogherini. Měli bychom se všichni shodnout na tom, že tady očekáváme, že paní Mogherini bude mít silnou linii a měli bychom se shodnout na tom, že pokud to tak půjde dál v Saudské Arábii, Arábii, měla by Evropská unie silně zareagovat bez ohledu na té tradice jaksi společných zájmů, kterou sdílíme. Děkuji a nyní dávám slovo panu L. Jarikovi. Vážená paní předsedající, jako všichni kolegové, ano, i já si myslím, že nestačí pouze protesty nějaké oficiální. Všechny evropské instituce musí udělat vše, vše pro to, abychom zabránili tomuto stětí a poté ukřižování mladého Aliho po té, co došlo asi k 250 již popravám v této zemi. Skutečně Alcká, Saudská Arábie se opravdu dostává do, do téměř do středověku. Toto barbarství skutečně nemůže být odůvodnitelné, to my nesmíme mlčet. Naše instituce skutečně musí velice jasně a velice energicky reagovat. Musíme možná i zpochybnit určité možnosti k spolupráce, některé obchodní dohody, protože prostě důležitý je především lidský život a měli bychom opravdu mm, například mm, protestovali proti tomu, že tato země je zastoupená v Radě pro lidská práva OSN. Měli bychom skutečně žádat, aby nedošlo k této popravě mladého Aliho a nyní i pro Bahuda al-Maruna. Děkuji. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Valenciano. Děkuji, paní předsedající. Saudská Arábie se chystá setnout hlavu mladému muži, který spáchal zločin ve věku 17 let. Z toho je vidět, že spravedlnost v Saudské Arábii překonává sama sebe. Setnutá hlava byla už 30 lidem. Je to strašlivý osud, se kterým se Al-Nimr bude muset potkat, pokud my nebudeme hlasitě volat po jeho svobodě. Evropský Evropský parlament eh, bude protestovat eh, u saudské vlády a bude prohlašovat, že saudský zákon je nelidský a i toto jednání je nelidské. Eh, je to podobné jako případ Raifa Badawiho, po jehož propuštění voláme a dnes znovu parlament pozvedá svůj hlas na podporu Aliho Al-Nimra. Saudská vláda si musí uvědomit, že nepřipustíme, aby dále stínala hlavy nevinným mladým lidem, jejichž jediným zločinem je boj za svobodu. Tím jsme u konce eh, tohoto eh, kola. Eh, procedura Catch the Eye nyní nebude a proto dávám slovo panu Stylianidesovi za komisi. Vážení kolegové, vážení poslanci, děkuji vám za to, že jste upozornili na případ pana Alího Mohameda Al-Nimra. Jak všichni víme, Saudská Arábie je důležitým partnerem pro Evropskou unii. Nicméně eh, eh, v Evropě nám dělá starosti trest smrti pro Al-Nimra, který vynesl eh, saudský soud v letošním roce. Ali Al-Nimr byl mladiství, když byl zatčen v roce 2012 mimo jiné za účast ve zločinném uskupení, eh, poté co se účastnil demonstrace eh, na, ve východní provincii. My pozorně sledujeme vývoj jeho případu, tak jako celkovou situaci situaci lidských práv v Saudské Arábii podmínky eh, pana Aliho al-Nimra a jeho rozsudek a právě tak jako povaha trestu, eh, který mu byl udělen, to vše je důvodem silného znepokojení Evropské unie. Kromě toho eh, tento rozsudek je značně neúměrný. Proto komunikujeme se saudskými úřady společně se zastoupeními členských států v Riádu. Naše delegace v Riádu sdělí eh, saudské vládě náš názor na to, že trest je neúměrný a že okolnosti eh, popravy jsou eh, obzvláště ponižující a že vyzýváme k přehodnocení případu Aliho Al-Nimra. Je to také příležitost zopakovat, že znovu náš postoj k trestu smrti a k, k, k posílení využívání trestu smrti v Saudské Arábii. Dále opakujeme neustřebí respektovat minimální standardy EU, zejména pokud jde o popravy nezletilých a budeme usilovat o konstruktivnější dialog o lidských právech se Saudskou Arábií. Počet poprav v Saudské Arábii e, dosahuje bezprecedentních úrovní. E, čím dál častěji se trest smrti uvaluje i za zločiny jiné než zabití, jako například za drogové delikty. E, čím dál častěji vyzýváme saudské partnery, aby pozastavili vykonání trestu a přehodnotili výrok soudu. Mohu vás ujistit, že se budeme i nadále zabývat případem pana pana Al-Nimra a že budeme eh, patřičnými kanály vyjadřovat znepokojení Evropské unie. Děkujeme, vážený pane komisaři, děkujeme za toto závěrečné slovo. Omlouvám se, omlouvám se trošku za ten hluk ve sněmovně, ovšem, jak víte, je na 751 když samozřejmě osobně jsem přesvědčena o tom, že toto je trošku už anexovo. A Eh, už neakceptovatelné, takže se vám omlouvám, vážený pane komisaři. Milí kolegové, kolegyně, Dovolte, abych vás poprosila, abyste zaujali svá místa a skutečně opravdu tiše se posadili na svá místa, protože zde máme ještě osm návrhů pro usnesení, která byla předložena a tím končíme rozprávu k tomuto bodu. Hlasovat budeme samozřejmě na konci celé rozpravy a nyní velice kratičká přestávečka a hned začínáme hlasovat. Mhm. Kolegové, prosím všechny, aby se usadili, abychom mohli začít s hlasováním. Dostáváme se k hlasování, ale ještě předtím paní Zuber má procesní připomínku. Paní předsedkyně, mám technickou poznámku, která se týká článku 130 jednacího řádu omezení maximálního počtu písemných otázek, které může předložit každý eh, poslanec, je skutečně něco, co omezuje naši vlastní politiku poslanců. A my, když chceme předložit eh, takovouto eh, takovouto otázku, tak to musíme celé ospravedlňovat. Ta sice je taková, že jsem to dokonce včera obdržela odpověď od parlamentu, že má e, otázka písemná nebude připuštěna, protože není dostatečně ur, urgentní a přitom se to týkalo uprchlíků posledních dní, takže se ptám, jak je možné, že tady administrativa, byrokraté rozhodují o tom, zda je urgentně naléhavé, to, co poslanci za naléhavé považují, na co se prostě chtějí zeptat. Já se tedy ptám, je tady administrativa proto, aby podporovala naši práci, anebo nám bránila v naší práci? Vážená kolegyně Zuber, děkuji vám za eh, tuto připomínku, ale chtěla bych vás informovat, že to nebyli byrokraté, ale plénum tohoto parlamentu, které v minulém volebním období se rozhodlo omezit počet písemných otázek. Omlouvám se, to je fakt, nejsou to byrokrati, rozhodlo o tom plénum. Eh, teď se tedy dostáváme k hlasování, ale nejprve musím říci, že zápis se včerejší schůze a přijaté texty jsou k dispozici, jsou k tomu nějaké připomínky?